Good evening, colleagues. Eh, dobrý večer, kolegové, omlouvám se za to, že jsem přišel. První otázku klade paní Karaca číslo 18 a odpoví eh, pan Barně. Pane komisaře, máte slovo. Dobrý večer, pane předsedo. A přeji vám dobrý večer ve spolek. Já jsem právě přijel z Lucemburku před několika minutami, kde uh, zasedala Rada ECOFIN, eh, která jednomyslně schválila návrh na eh, nařízení o hedge fondech a soukromém kapitálu. Eh, oznamuji vám to tady na plenárním zasedání, protože tento návrh, který je stále návrhem a bude se o něm jednat v parlamentu, je také do značné míry dílem Evropského parlamentu, vašeho zpravodaje pana Gozese. Řada vašich e, návrhů byla zahrnuta do závěrečného hlasování e, na radě e, hodně to čerpá z balíčku o dohledu, který také pochází částečně z Evropského parlamentu. Takže tolik tedy k nařízení o hažových fondech a soukromém kapitálu. Poprvé mm, se Evropská unie pouští do regulace tohoto sektoru a rozhodně sehráli eh, roli eh, v této regulaci. Paní Krasa se mě ptá o, na bazilická kritéria a to vlastně není eh, daleko od tohoto tématu. je to důležitá součást bankovní reformy a já bych rád přivítal odhodlání parlamentu, které dokazuje vynikající práce pana Karase. Já jsem s ním před, hovořil před dvěma týdny zde a on bude Eh, představovat stanovisko o eh, směrnici o eh, kapitalové přiměřenosti, která se bude projednávat na jaře příštího roku. Evropa stále prochází finanční krizí a ztráty bank učinili 2,3 trilionu dolarů na konci roku 2009. Ta krize začala v finančním sektoru a díky tomu ekonomika se dostala do recese a ekonomika klesla o 5,7%. To je za 700, to je 700 miliard ročně. My musíme obnovit e, důvěru a stabilitu v bankovním e, sektoru. E, musíme zajistit, aby znovu se tato stabilita dále šířila ekonomikou. Členské státy eh, přijaly bezprecedentní eh, počet eh, v, v naléhavých opatření. Komise schválila na 400 tisíc milionů úvěru, nebo úvěry v této hodnotě a tato podpůrná opatření vedla, tedy a členské státy zaplatili jednou Eh, za záchranu eh, bank, ale asi by nechtěli platit eh, po druhé a je třeba tedy vést politiku prevence, která stojí vždycky lépe než, méně než oprava chyb, takže nechceme po druhé katastrofální politiku, chceme proto tedy preventivní obezřetnou politiku a proto budeme promítat eh, Bazily 3 do evropské legislativy. Zároveň chceme Evropě eh, vytvořit takový rámec, který umožní eh, tedy předcházet bankovní krizi a tady vyzdvihuji práci Lizy Ferrery. Bazilický výbor měl zlepšit standardy regulace Bazily 2, tak aby posílil odolnost bank. Vedoucí evropští představitelé eh, toto podpořili eh, v koncem března letošního roku a odborníci eh, z regulačních a dohledových orgánů 27 členských států vytvořili vytvořili tato nová pravidla také s přispěním komise a dalších aktérů. Ta dva opatření mají podpořit finanční stabilitu. Eh, zabránit nám eh, chovat se příliš procyklicky ve našich opatření a eh, od nynějška, díky těmto opatřením se neměly vracet pravidelně krize. Pomůže to těm, kteří si půjčuje, věřitelům, státu, malým a středním podnikům i občanům obecně ty výhody budou jasné teprve za nějakou eh, dobu po eh, zavedení nových opatření a po eh, vypršení přechodných lohůt. 12. Eh, září eh, schválili eh, tato opatření i centrální banky a ta opatření se budou zavádět do roku 2015. Také se mi ptáte, jestli toto přispěje k fúzování bank, ale pokud se, tak to nebylo cílem reformy, ale pokud ty banky nesplní ty požadavky včas, tak to povede k posílení tak by toto vedlo k posílení eh, pozice jejich věřitelů a eh, zákazníků, kteří tam mají eh, vklady. Já souhlasím s vámi, že by to nemělo postihnout nerovnoměrně nejmenší banky. Nicméně studie k dopadu Bazilie 3 na bankovní sektor ukazuje, že malé banky budou méně ovlivněny těmi standardy než 50 největších bank Evropské unie. A to se vysvětluje e, lepší úrovní e, kapitalizace menších bank a jejich jednoduššími finančními modely. Komise přikládá e, závěrem, bych řekl, velikou důležitost rovné konkurenci na mezinárodní úrovni. Je třeba, aby G20 neměnila žádné normy, ani čárku na té e, dohodě s Bazilie, protože je to výsledek dlouhé e, debaty a mm, e, musíme si uvědomit, že toto je trumf pro Evropu a ta bazilijská dohoda přichází s aktuálními a velice vhodnými opatřeními. Děkuji, pane komisaři, za vaše velice povzbudivé zprávy z Lucemburska a za vaši komplexní odpověď. Paní eh, Krace, pane, eh, paní Krace, chcete eh, doplňující otázku? Máte na to Děkuji vám, pane předsedající. Souhlasím s vaším stanoviskem ohledně toho, co jste řekl panu komisaři, protože ne každé eh, pan komisaři nám poskytují takto detailně přesné odpovědi. Ještě mám ale další otázku, která se týká likvidity bank ohledně realizace Bazileje 3, protože Eh, je tu otázka eh, toho, jakou likviditu budou mít eh, banky. Trhy už byly postiženy. Myslíte si, že nebude mít žádný dopad tato situace na dostupnost likvidity pro banky, nebo chcete zavádět ta pravidla postupně? Ještě umožním další dodatečnou otázku. Pan Rubik a pan Zemka. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Barniere, mě by zajímaly účinky Bazilie 2 na americký trh. Kolik eh, malých eh, bank tam eh, se dostalo do konkurzu? A jak to působilo na velké banky? Jak se staví Amerika k Bazilii 3? Zavede ji současně s Evropou nebo před námi? Jak to tedy vypadá a to zavádění Bazilie 3 s ohledem na Bazilie 2 v Americe a u nás. Děkuji, pan Zemke. Pane komisaři, já bych vám rád poděkoval za vaše informace, protože to, co jste nám sdělil, je důležité v tom smyslu, že upozorňuje na finanční situaci v Evropě a na kondici, v níž jsou banky. A že se tím komise zabývá na dennodenní bázi. Naštěstí vidíme, že je to trochu už lepší, než to bývalo. A nyní moje otázka je krátká. Vy jste se, pane komisaři, zmínil Oznámil jste, že na jaře roku 2011 přijde Evropská komise s novými návrhy. Mohl byste nám konkrétněji říct, eh, co, o co půjde v těch návrzích jarních příštího roku? Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Máte slovo. Merci, Děkuji vám, pane předsedající. Co se týče otázky ohledně eh, likvidity, kterou budou mít dispozici eh, banky, a zda tedy bude možné eh, poskytovat úvěry, nebo zda bude docházet k nějakým omezením. Nové eh, požadavky v oblasti likvidity nám pomohou eh, vyřešit problémy s nedostatkem likvidity na trhu, to si alespoň myslím, a to díky eh, možnosti zvládání rizik ohledně množství likvidity v bankách a Přechodná opatření, které předpokládá zavést Bazilej 3, stanoví, že bude potřebné pokrývat tedy určitou, eh, určité množství od roku 2013, tak aby eh, banky měly eh, patřičné možnosti se na toto období připravit v přechodném období a předešli možnému nedostatku likvidity. Pan Rubik hovořil o Bazilej 2 a hovořil také o Spojených státech. Bazilej 2 ještě není plně zaveden já jsem o tom hovořil e, s americkým e, ministrem, e, budu o tom hovořit znovu příští rok, protože nám jde o to, aby Bazilej 2 skutečně do poloviny 2011 Bazilej 2 byl uplatněn. Jde o to, aby i americká strana na sebe převzala svoji zodpovědnost. A jak bych to teď co možná nejpozitivněji formuloval, je naprosto, nebo bylo by naprosto normální, aby rozhodnutí, která byla společně přijata, tež byla paralelně realizována. Takže mně jde hodně o tento paralelní přístup s obou dvou stran společně s, americk- s americkou protistranou. A Obecně pak se jedná o dopad eh, Bazileje 3 na ty větší banky. Tam budeme velice bedlivě sledovat, jak vypadá eh, trh makroekonomický i mikroekonomický budeme zvažovat o možných flexibilních opatřeních, abychom co možná nejlépe kalibrovali e, patřičná pravidla. Co se týče dalších dat, e, na jaře 2011 předložíme návrh směrnice CRD 4, e, která po studiích dopadů a po těch tedy makro- a mikroekonomických studiích zaměřených na přizpůsobení se společně s dalšími opatřeními, které se týkají vnitřního a vnějšího dohledu, to jsou tedy opatření, o kterých už jsem hovořil před chvílí, nám společně umáží a umožní, abychom dosáhli vyvážené situace. A co se týče tedy transatlantického dialogu, budeme potřebovat ještě trochu času, abychom eh, mohli tedy hovořit eh, s finančními aktéry. Eh, hovořil jsem tedy o roce 2011. Um, um, Děkuji a nyní přejdeme k otázce číslo 19 kterou předla, předložil pan Salom a týká se schůzky na vrcholné úrovni EU Afrika na téma zabezpečení dodávek potravin. Bude odpovídat pan P. Balks, kterému předáme slovo, jakmile e, se připraví. Prosím, máte slovo. Well, Děkuji vám, pane předsedající, vážné poslankyně a poslanci. Tato otázka se vztahuje k velice důležitému tématu. Ukazuje, že každý eh, občan eh, by měl mít eh, přístup k potravinám, k výživě. To je jedním z hlavních cílů také Světové dne výživy. Jedná se o mm, cíle tisíciletí v oblasti rozvoje, které chceme zaručit. Evropská unie se k tomu snaží přispět ve vztahu s Afrikou, mnoho zemí. Mnoha zemím se nedaří dosáhnout tohoto prvního cíle tisíciletí. Eh, miliony lidí žijí v oblastech, které jsou venkovské, 90 eh, zemědělské produkce je tam vytvářeno na rodinných farmách. Bezpečnost potravin byla prioritou už eh, při prvním akčním plánu mezi EU a Afrikou. Toto je partnerství nyní, které se zakládá na cílech tisíciletí a pro nás je právě tato oblast prioritní pro naše další akce a opatření, která chystáme a připravujeme. Je důležité, abychom zvažovali eh, další transversální aspekty, jako je eh, výzkum, regionální integrace, obchod. A opravdu tomu chceme věnovat velkou pozornost v našem dalším akčním plánu. Evropská Evropská unie se zaměřuje na zabezpečení dodávek potravin. A je důležité ovšem, ale aby i tuto, tento význam přisuzovali zemědělství i e, místní afričtí představitelé. Připravujeme tedy společný rámec pro činnost této oblasti a nadále tento společný rámec budeme podporovat. V této etapě, etapě myslím, že máme dostatečné mechanismy k tomu, abychom e, Eh, mohli usilovat o dostatečné zabezpečení dodávek potravin a můžeme také uzavírat specifická partnerství eh, v rámci eh, strategie mezi EU a Afrikou. Jak už jsem se zmínil, v našem partnerství ohledně dosažení cílu tisíciletí už to je zmíněno. Děkuji, pan Salom. Máte, pane Salome, příležitost dotečné otázce. Děkuji za tuto užitečnou odpověď, pane komisaře. Pokud je o ten summit mezi EU a Afrikou, tak bych se chtěl zeptat na nějaké eh, další informace o tom, jaké eh, debaty proběhly v New Yorku ohledně rozvojových cílů eh, tisíciletí v oblasti eh, potravinové bezpečnosti. FAO, myslím, eh, dostala dostatečný podnět k tomu, aby koordinovala globální boj proti hladu. Pan Papa Nikolau a potom pan Tarabela. To je všechno. Děkuji, pane předsedo. Asi před rokem, v srpnu 2009, eh, komise eh, zavedla eh, mechanismus Flex pro citlivé země a dala k dispozici velké finanční prostředky na podporu nejohroženějších afrických zemí v rámci hospodářské krize na leta 2009 až 10. Posoudila komise nějak výsledky tohoto programu? Přinesly tyto peníze ovoce? Já myslím, eh, že měli jít eh, drobným zemědělcům, kteří dostali eh, nástroje a osivo tak, aby mohli zajistit dlouhodobou bezpečnost. Pan Tarabela. Tak pokud jde o ta čísla, o která jich hovoří pan Guerrero Salom, tak v subsaharské Africe je z 800 milionů lidí asi 250 eh, postiženo eh, hladomorem. Víme, že zemědělská výroba eh, vzrostla o 2,6 ale my potřebujeme větší nárůst. Nedává smysl, aby se v Burkině Faso hlavně pěstovala bavlna, když tam 49 lidí trpí, trpí hlady. Neměla by to být vaše priorita v rozvojové politice? Děkuji a pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Jenom eh, stručně k té doplňující eh, otázce o eh, summitu o rozvojových cílích tisíciletí. Já si myslím, že hlavním výsledkem tohoto summitu je dohoda mezi rozvojovými a rozvíjejícími se e, zeměmi o dosažení těch cílů opravdu do roku 2015, zejména toho prvního cíle k s omezení e, chudoby o polovinu a o posílení potravinové bezpečnosti. K té e, otázce pana Pipunakova. V zásadě máme dva nástroje. Flex pomáhá zemím v krizi a potom tam máme i tu um, miliardovou, ten miliardový nástroj, který podporuje eh, drobné zemědělce a ten hodně přispěl v řadě eh, zemí. Problém je, že eh, to je jednorážové opatření. Tam pomáháme v době krize a to samozřejmě vede k otázkám a otázce pana Tanabily. Potravinová bezpečnost je jedna věc a my nabídneme co by oblast, na kterou by se Evropská unie měla zaměřit v rámci naší zelené knihy. Máme některé velmi pozitivní zkušenosti, víme, co by se mělo dělat a opravdu bychom se měli pokusit eh, zajistit produktivní růst na základě struktury zemědělství, která v Africe stále převažuje. Děkuji, pane komisaři, a děkuji i kolegům. A nyní se dostáváme k otázce číslo 20, kterou položil pan Tarabela. A jedná se o e, zajištění e, dodržování, uplatňování práv cestujících v letecké a železniční dopravě. Máme tady celkem 10 bloku dotazů eh, v této skupině. A já doporučuji eh, kolegům, eh, kteří jsou buď tady nebo poslouchají ve svých kancelářích, nebo je upozorňuji, že k otázkám 2023 budeme mít problém se dostat. Takže teď začneme s otázkami pan, na pana Kalase. Máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, jak zde kolega podotkl, nařízení 1371 z roku 2007 a rovněž 261 z roku 2004 k právům cestujícím v letecké dopravě a ještě je další nařízení z roku 2006, to jsou práva osob s postižením a mm, sníženou mobilitou. Tam jsou uznávána určitá minimální práva u občanů ještě jí cestovat, ať už vlakem nebo letadlem. Tam musí vždy národní orgán, jež je v daném členském státu designován, zajistit, že budou uplatňována a ti musí přistoupit ke všem Eh, přiměřeným krokům, tak aby vše bylo respektováno. A komisař zajišťuje, aby eh, příslušné zákony byly ehm, uplatňovány, nebyly porušovány a že vše je na místě. Národní orgány nemají právní povinnost hlásit v rámci toho nařízení jakákoliv porušování, pouze odpovídat na požadavky komise z dobré vůle v rámci loajální spolupráce a e, institucionálních vztahů a v rámci e, smlouvy. Komise však reagovala rychle a využila pre všech prostředků, aby zajistila, e, že využití závěrů výjim výjimečného zasedání Rady z 4. května roku 2010 budou uplatňována pravidla cestujících v leteckém provozu způsobem, jež bude konzistentní v celé Evropské unii. V rámci toho komise připravila a e, schválila e, patřičná vodítka ve spolupráci s národními orgány a zůstala s nimi v kontaktu a i se všemi zainteresovanými stranami. Děkuji. Sorry, I misinformed the house. Já se omlouvám, já jsem tady trochu eh, zmátl tuto sněmovnou, tedy eh, všeobecně řečeno snažíme se, aby nám tři komisaři odpověděli na otázky. Každému dáváme asi 20 minut, což v průměru dává asi čtyři otázky, tedy doufám, že se dostaneme až k otázce 23 pana Higginse. A nyní už pan Tarabela máte slovo pane předsedo. Já eh, Pane komisaři, vy určitě nebudete mít problém pochopit, že eh, Schválení nařízení o právech občanů v železniční a letecké dopravě nás oprávňují k tomu, abychom doufali, že kdykoliv bude nějaký let nebo nějaké spojení zrušeno nebo spožděno, tak se s tím cestujícím bude přiměřeně zacházet a případně kompenzovat jeho ztráty. Já tady připomínám situaci po výbuchu islamské sopky. Tam ta situace nedopadla tak, jak bychom si přáli. Tam se eh, letecké společnosti skutečnosti nedrželi těch předpisů. Já už za chvilku končím, pane předsedo. Tam nikdo nebyl penalizován, nebyly žádné sankce na tyto dopravní společnosti, takže žádné problémy nebyly vyřešeny. A nyní pan Kosa a pak pan Paleckis. Pane Koza, máte slovo. Egy rövid kérdésem lenne, mit gondol a különböző közlekedési... Děkuji, pane komisaři. Co myslíte o tom, že různé dopravní tepny nebo způsoby dopravy, jak to bude vypadat v té koncepci komise, tedy ať už letecká doprava nebo železniční doprava, že by všichni cestující měli stejná práva a stejná doporučení by se jich týkala. Pan Palackis, děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Situace skutečně po výbuchu té sopky ukázala, že některé evropské země, zejména nové evropské země, nemají alternativní eh, spojení se západní Evropou. Například nemají železniční spoje, včetně vaší i mé země. Zrychlila eh, toto událost práci na Rail Baltica, na, tom, na té baltské tepně. Pane komisaři, máte slovo. Za prvé, ještě o té zkušenosti s krizi po výbuchu sopky my jsme si nechali pořídit hloubkovou analýzu. Většina leteckých společností se chovala odpovědně, i většina cestujících se chovala racionálně, tedy většina problémů toho typu byla vyřešena. Samozřejmě, že jsou ještě určité nároky či určité nevyřešené záležitosti, ale nikdo nehovoří o tom, že by měly být letecké společnosti nějak penalizovány. Spíše mluvíme o tom, aby každý cestující obdržel patřičné odškodnění. A nyní, jakým způsobem zacházíme s těmi stížnostmi, jež nebyly vyřízeny uspokojivě. My jsme v kontaktu s národními orgány, ale stále ještě je to v jejich rukou. Obraz ještě není úplný, ale nevypadá špatně. Další otázka. Ano, snažíme se tlačit na to, aby vznikla harmonizovaná pravidla pro práva cestujících jež cestují jakýmkoliv dopravním prostředkem a 30. listopadu zde proběhne konzultace, kde budeme s radou diskutovat i tu kontroverzní otázku práv cestujících autobusy a autokary už máme práva cestujících eh, po železnici, ale to je méně žádostivé a samozřejmě eh, s leteckými společnostmi tam už pracujeme. A nyní Rail Baltica. Já se vynasnažím ze všech sil, abychom tento projekt zrychlili a doufám, že i vy s námi budete spolupracovat a všechny země, již se to týká, aby tento projekt dopadl úspěšně. Děkuji, děkuji vám. Není otázka 21, paní Harkin. Pane komisaři, jste-li připraven, tak eh, vám dávám slovo. Prezidento. Pane předsedající, vážné poslankyně a poslanci, Stávající situace vypadá tak, že po odmítnutí Evropským parlamentem komise se rozhodla 30. června 2010, že stáhne svůj návrh. Ta směrnice nyní eh, pokrývá i dopravce OSVČ. Záleží tedy na státech, aby se vypořádali s právními povinnostmi a aby takto zohlednili i pravidla pro eh, řidiče, kteří jsou samostatně výdělečně činí. Tato směrnice u této směrnice se tedy komise rozhodne, zda přijmout nějaká další opatření, a to až po následné analýze. Děkuji, paní Harkinu. Děkuji vám za odpověď. Jenom bych ráda věděla, pane komisaři, máte nějaké návrhy nebo nějaké hlavní směry, které bych chtěl jste chtěl sdělit členským státům, jakým způsobem mohou monitorovat pracovní dobu řidičů OSVČ, například dobu, kterou tráví administrativou nebo mytím automobilu nebo jinými pracemi, které takto souvisejí s jejich prací, protože tyto časy se velice obtížně kvantifikují jakým způsobem to tedy bude eh, um, upraveno, protože se zdá, že tento čas, který budou strávit za volantem, bude narůstat. Pan komisař, zatím nevíme přesně, jak vytvořit eh, takováto eh, měřítka. A je to velice obtížné. Členské státy mají v této směrnici určitá vodítka, kterých se mají držet Eh, nicméně k tomuto nemáme konkrétní eh, pokyny, zatím analyzujeme odpovědi z členských států a posléze uvidíme. Děkuji vám. Přejdeme k otázce 22. Omlouvám se. Uvádí pan předsedající. Tak bude to otázka 22 od pana Kumucakose a pana Higince o otázce 23. Jedná se o bezpečnost silničního provozu, specifická opatření pro školní autobusy a jejich řidiče. Pane komisaři, máte slovo. Pane předsedající, vážné poslankyně a poslanci komise souhlasí s tím, že každoročně po EU umírá mnoho e, lidí na silnicích a to je nepřijatelné. V roce 2009 to bylo kolem 35 tisíc lidí na silnicích což odpovídá velikosti menšího města. Nicméně komise nesouhlasí s takovýmto stanoviskem eh, pana poslance a to, že ten eh, že tento eh, program bezpečnosti silničního provozu byl neúspěšný, protože naopak vedl k silné mobilizaci mnoha stran, k 78 tisíc životů bylo uchráněno v Evropské unii v tomto období Došlo, došlo k dvěma milionům obětí. Já vím, že se jedná eh, o mm, opravdu nevyčíslitelnou škodu pro každou jednotlivou rodinu a proto na období 2011-2020 komise navrhuje, abychom se drželi tohoto cíle snižování úmrtí na silnicích eh, s tím, že tedy vycházíme z období tedy 2010 budeme potřebovat, eh, aby politiky eh, zaměřené na bezpečnost silničního provozu jak v Evropské unii, tak v jednotlivých členských státech byly, byly mm, účinnější. Je zapotřebí správně zpracovat statistiky také z jednotlivých států, je, je třeba potřebovávat eh, strategie a dělit se o osvědčenou praxi. Je třeba snižovat nehody v oblastech například eh, motorkářů nebo v oblasti venkovských eh, silnic. Eh, další zlepšení můžeme očekávat v souvislosti s inteligentním dopravním systémem. Co se týče konkrétně prevence silničních nehod u dětí, zejména co se týče školních autobusů, měli bychom mít na paměti, že bylo dosaženo významného pokroku v posledních desetiletech o 70 byl snížen počet úmrtí mezi dětmi, eh, u dětí, které jsou mladší 15 let. Nicméně je nutné, abychom eh, zajišťovali právě bezpečnost těchto dětí, kteří jsou velice zranitelnou kategorií eh, uživatelů slenší dopravy. Děkuji. Dotečná otázka pana Kumucakose a posleze pana Higince. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu komisaři za odpověď, ale eh, navzdory tomu, co jste říkal, abych znovu zdůraznil svoji otázku. Miliony eh, lidí chodí do školy a vrací se každý den eh, ve vozidlech, která se používají jako školní automobily. Hovoříme o výkvětu Evropské mládeže je třeba zajistit, abychom měli mnohem přísnější technické specifikace eh, těch vozidel a přísnější kontroly, abychom zjistili, jestli jsou dodržovány příslušné normy. A také je třeba a mnohem eh, pečlivěji zkoumat profesní schopnosti řidičů školních autobusů. Myslím, že komise by měla předložit nějakou iniciativu v této oblasti. Myslím si, že to uh, v, v evropské veřejné vinění velice pozitivně přivítá, protože se jedná o velice eh, eh, citlivou skupinu eh, populační, která leží na srdci každému. A, tak já souhlasím s komisí, že s, ne, nebo nesouhlasím s komisí s tím, že situace je uspokojivá. Eh, ano, hovořili jsme o 35 tisících eh, mrtvých na silnicích. A to je výsledek té strategie. Je, máme o 15 tisíc eh, mrtvých více, než komise chtěla. A já se proto komise ptám, je nějaký plán nebo nějaké stanovisko v současné době k tomu, co by se mělo dělat, protože očividně to teď nefunguje? Tak já ještě přijmu dvě další doplňující otázky, abychom to urychlili. Paní Tykau a paní, mm, potom paní uh, Tyk, uh, Harkin. Děkuji. Eh, vzhledem k tomu, že došlo tedy k těm 35 tisícům úmrtí na silnicích, tak to znamená, že eh, z Evropy každé, každý rok eh, zmizí z mapy jedno malé město. Většinou eh, jsou to cyklisté, motocyklisté a nebo chodci. A vzhledem k tomu musíme děti už dělat ve školech a, a opravdu přimět je k tomu, aby děti byly aby tomu odbali. Děkuji. Velice eh, konkrétní otázka na pana komisaře. Pokud je o školní autobusy, eh, zvažuje komise eh, návrh, aby bylo opravdu jenom vždycky jenom jedno dítě na sedadlo a děti povinně byly připoutané, pokud jim je do 15 let. Děkuji, pane komisaři. Tak za prvé, autobusy. Máme přísná, přísné předpisy ohledně technického stavu autobusů, zejména těch, které, eh, se, které se používají jako školní autobusy. Já jsem neslyšel o žádných zvláštních eh, konkrétních problémech eh, se školními autobusy jako takovými. Samozřejmě situaci budeme sledovat a k té poslední otázce se můžeme vrátit, tak abychom opravdu mohli uh, přísně uh, sledovat, eh, jestli každé dítě eh, je řádně usazené. A také samozřejmě pásy by se měly používat, ale nemám signály eh, o tom, že by v rámci bezpečnosti silničního provozu školní autobusy představovaly nějaké velké nebezpečí nebo neušetřenou otázku. Potom samozřejmě ano, můžete říci, že 30 tisíc eh, lidí eh, zemře a mm, každá oběť je tragická. A rozhodně nesouhlasím s tím, eh, že ten akční plán pro silniční bezpečnost byl neúspěšný, protože došlo ke 40% snížení počtu mrtvých v Evropě. A v mé vlastní zemi to bylo dokonce čtyřnásobné snížení za posledních 15 let. A pokud vás zajímají naše plány, tak eh, před eh, letní přestávkou jsme eh, přijali hlavní zásady plánu pro silniční bezpečnost a máme také plán snížit počet obětí o polovinu. A popisujeme tam hlavní opatření, včetně vzdělávání, vzdělávání těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Samozřejmě vždycky ti nejzranitelnější jsou eh, chodci, starší lidé, eh, cyklisté a motocyklisté. To musíme taky věnovat pozornost, protože eh, motocyklisté jsou jediná oblast, kde počet obětí roste, všechny ostatní klesly. Děkuji vám mnohokrát. Já myslím, že teď můžeme eh, přejít k otázce 24 od pana Paleckise o eh, nadměrné přepravě eh, na Balckém, v, v Balckém moři, až bude pan komisař připraven. It's question 24. 24, right. Yeah. It's, uh, probably numbers are a little, little... Já se omlouvám, já mám snad trochu jiné číslování. A ne, ale otázka pana Palecky se samozřejmě je otázkou, na již rád odpovím. Přes rychlý hospodářský růst námořní doprava se Pobaltském moři už několikanásobně zvyšuje za posledních pár let. Rovněž jsme pokročili v oblasti námořní bezpečnosti i rámce. A třetí balíček pro bezpečnost v mořské dopravě, který přijal eh, parlament a rada v roce 2009, znamená znatelný pokrok, rovněž monitoring a systém sledování a pokrytí eh, celé Evropy z hlediska moří, rovněž přísná bezpečnostní opatření eh, v přístavech a má i konkrétní požadavky na Baltské moře, například bezpečná navigace v zimě a určité standardy týkající se ledového pokrytí v zimě. Komise si uvědomuje, že musí spolupracovat s balskými státy, aby se ujistila, že tato opatření dodržuje. Evropská námořní agentura rovněž poskytuje podporu a pokud dojde k nehodách, tak máme zvláštní plavidla, která zabrání znečišťování a permanentně monitorují Balské moře, což předchází znečišťování moře dodatečně k různým opatřením, které už polské státy zavedly, my neustále pokračujeme v dialogu i s Ruskou federací v rámci tohoto rámce a rovněž eh, přicházíme s pilotním projektem i ve spolupráci s Ruskou zprávou k monitorování Baltského moře a nedávno jsme přijali novou strategii pro Baltské moře, která se rovněž zabývá eh, bezpečností. A samozřejmě bych rád i odpověděl na, reagoval na zajímavý návrh omezení eh, mořské přepravy v Balckém moři a jenom bych rád řekl, že to musíme zvážit velice pečlivě a musí vše být v souhlasu s zákony um, Spojených národů a jinými mezinárodními umluvami týkajícími se mezinárodních vod. Už mezinárodní um, námořní a organizace uznává, že Baltské moře je specifickou oblastí, že tam musí snižovat riziko nehod a chránit prostředí, ale zároveň je námořní doprava poměrně přátelská k životnímu prostředí. Navíc právě eh, tady můžeme protěžovat tuto dopravu ve srovnání s některými, jež poškozují životní prostředí, pokud budeme pracovat eh, dobře. Děkuji, pan Palackis, děkuji. Eh, pane předsedající, pane komisaři, děkuji vám za velice podrobnou a přesvědčivou odpověď. Jsem rád, že jste se zmínil o spolupráci s Ruskem. Já se domnívám, že co se týče standardů, jež mají být uplatňována vůči plavidlům, zlepšení z environmentálního hlediska. Které země byste řekl, že jsou ty, jež si vedou nejlépe a které naopak si nevedou příliš dobře? Děkuji, pane komisaři je velice obtížné takto rozlišovat. Já zatím nemám žádné důkazy, jež by svědčili o tom, že některá země předčí jinou. Všeobecně řečeno, všechny pobaltské země jsou velice um, velice pečlivé v tom, jak uplatňují ochranu Balckého moře z hlediska plavidel a rovněž rozhodnutí snižování využívání síry v emisích, tedy já zatím nemohu žádnou zemi zde nějakým způsobem vyjmenovat. Děkuji, pane komisaři. Jste přímo modelovým příkladem v tom, jak podáváte odpovědi, jež jsou jednak přesné, jednak vš- pro všechny užitečné a zároveň stručné. Je to výborné. A nyní pan Ciolos. To jsou otázky na pana Ciolose nyní a Společná odpověď na otázky 31, 32, 33, 34 a 35. budeme limit pana komisaře připraveného, tak já mu předám pak slovo. Pane Čelesi. Já tedy teď předložím odpověď na pět dotazů, tak jak byly eh, zde spojeny. Jedná se o rozdělení přímých podpor a společnou zemědělskou eh, politiku ehm, a jejich vztahu k historickému období vzhledem k tomu, že nebyly, nebyla využita historická práva pro přímé eh, podpory tato přímá podpora je diferencovaná v jednotlivých členských státech, dokonce je diferencována mezi jednotlivými kategoriemi zemědělců a také v jednotlivých regionech. 12 členských států, těch posledních, kteří vstoupili do EU, je tedy ve fázi phasing in, do níž budou zaváděny a jsou zaváděny tyto druhy plateb. Zatím eh, by do roku 2000 15 by měly postoupit eh, některé z členských států na 100% eh, připravenost. U posledních států Rumunska a Bulharska můžeme říci, že toto zavádění přímých plateb bude postupné eh, do roku 2016 a ta první fáze tedy už začala v roce 2007. Všechny členské státy mají kromě jiného také e, možnost e, doplňovat tyto přímé platby prostřednictvím e, státních dotací a to na základě platných, platné normativy evropské anebo přístupových smluv. Při zkoumání zdraví společné zemědělské politiky a při reformě Eh, společné zemědělské politiky. Bylo řečeno, že komise má postoupit k hodnocení dopadu přímých plateb, zejména tam, kde se jedná o rozdílné uplatňování mezi členskými státy. A eh, pro dané období, období eh, tedy komise bude hodnotit tuto situaci a to, jak přizpůsobovat další stav a jak se budou přerozdělovat tyto finanční prostředky. Především s cílem zajistit, že bude do, eh, zajistit to, že bude docházet ke konvergenci jednotlivých členských států. To je také cílem eh, SZP. A co se týče kritérií a způsobů, kterými členské státy mají přijímat tato pravidla, aby zajistili eh, správné a udržitelné přerozdělování těchto finančních prostředků, tam jde o to, abychom stanovili způsob, jak se bude přecházet od stávajícího stavu do budoucí situace, která má být eh, rovnější, eh, egalitářtější, aby nedocházelo eh, k negativním dopadu na určité regiony nebo na určité oblasti, odvětví. Společně zemědělská politika se musí zabývat také otázkou ochrany životního prostředí, otázkou ochrany půdy, což je nyní velice akutní problém v Evropské unii. Eh, navíc eh, všechny tyto aspekty jsou ještě nadále ovlivňovány změnou klimatu. Jde nám o to, abychom udržitelným způsobem využívali přírodní zdroje, abychom zachovávali biodiverzitu. To také má svů, eh, své místo v naší strategii do roku 2013. Nebylo dosaženo cíle na rok 2010, nicméně se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku. A SZP přispěla významnou měrou k plnění tohoto cíle. Eh, navíc prostřednictvím přímých plateb eh, zaměřených na ochranu životního prostředí v zemědělství, na, eh, na mm, správné praxe v zemědělství se nám daří dosahovat pokroku. Zejména se zaměřujeme kromě ochrany životního prostředí také na rozvoj venkova a to proto, abychom umožňovali tedy dobré zemědělské podmínky a dobré podmínky životního prostředí i e, v budoucnosti. Proto, abychom umožnili tedy zachování organické hmoty v půdě, komise v roce 2006 předložila rámcovou směrnici pro ochranu půdy. jedním z cílů je zjistit příčiny eroze a snažit se jim předcházet. Tento text také dává Evropské unii nástroje, kterými lze tohoto dosáhnout. Se týče stávající e, politiky, e, jsou tu určitá ustanovení, které se týkají ochrany životního prostředí, e, je to směrnice Habitat a směrnice o vodě. Obsahují též sankce a specifická opatření, které se týkají venkovského rozvoje anebo mm, možnost výplat prostředků Eh, pro eh, oblasti nazývané Natura 2000, které jsou účastní toho programu Natura 2000. Jsou zde významné eh, výzvy v ochraně životního prostředí. A díky těmto novým politikám my můžeme všemi nástroji společné zemědělské politiky integrovat všechny tyto ohledy. Jde nám o to, abychom začlenili do roku 2013 eh, všechny eh, návrhy, abychom je patřičně zohlednili. Eh, připravujeme hlavní směry nové společné zemědělské politiky. Toto sdělení bude předloženo 17.11. zde v Evropském parlamentu ve vašem výboru. Děkuji, pan Papastamkos. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji vám také, pane komisaři. Jsem si jist, že znáte základní rozdíl mezi členskými státy a mezi eh, regiony eh, v oblasti zemědělství. Teď mám na mysli strukturální aspekt, typologii eh, o něch oblastí a také Ehm, typologii zaměstnanosti a zaměstnání v oblasti zemědělství, že víte o tom, že určité oblasti jsou cholostivější ohledně ochrany životního prostředí než jiné, jiné oblasti jsou zase ehm, mimořádně vzdálené. Takže to vše je třeba zohledňovat při tom ratingu. Vy, eh, pane komisaře, samozřejmě můžete odpovědět, eh, že máme cíle. Eh, tyto cíle a kritéria jsou objektivní, ale můžete na toto odpovědět, jak, jak s tím chcete jednat. Děkuji, pan Lavio. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši odpověď ohledně eroze půdy, ale chci dodat ještě na tuto otázku. Ve Středomoří eh, dochází k tomu, že je tam odhalená půda v důsledku lesních požárů Nemáte za to, že by bylo vhodné změnit eh, způsob výpočet, výpočtu eh, finančních prostředků, které jsou nasměřované do jednotlivých podniků a zohledně to, že některé zemědělské podniky se snaží udržovat takové praxe, které uchovávají životní prostředí a především se snaží také předcházet požárům na daných územích. Děkuji. Děkuji, paní Nensky. Děkuji. Э, pane komisaři, vám děkuji za э, vyčerpávající odpovědi na otázky. Jak jste říkal, Bulharsko a Rumunsko, které vstoupily do Evropské unie eh, jako poslední, mají nárok na pouhých 40 zemědělských dotací, které jsou k dispozici zemím jako je Německo nebo Francie. Také jste říkal, že ty dotace se vyrovnají až v roce 2016. To není spravedlivá situace pro tyto země a ohrožuje to práci fungování tedy zemědělského sektoru. Nemyslíte si, že by eh, eh, se k tomuto mělo eh, přihlížet v případě těchto dvou zemí? Ehm, dobrá, paní Bilie a pan Vojčekovský tady nejsou, takže pane komisaři, mohli byste odpovědět na ty dodatečné otázky? Euh, euh, takže k té eh, první otázce pana Papa Stamkose. Opravdu mezi členskými státy jsou eh, rozdíly mezi jednotlivými regiony a eh, také a mezi jednotlivými typy zemědělských podniků také. Proto jsem několikrát říkal, že pokud jde o mě, eh, tak tady nejde o systém s jednotnou sazbou za hektar přímých plateb tedy. Takže eh, když jsme eh, se odklonili od toho stávajícího systému eh, s historickými referencemi, tak jsme, vyplán, tak jsme tedy vypláceli původně ty dotace podle stavu před 15-20 lety a chtěli jsme přejít k objektivním kritériím. Ovšem a musíme také věnovat pozornost tomu, jaký dopad budou mm, ve středně a dlouhodobém horizontu mm, mít tyto vyvažující kroky tak aby eh, lidé v těch jednotlivých sektorech byli schopni se vyrovnat s tím přechodem. Takže eh, já bych chtěl navrhnout určitá objektivní kritéria, která bude lze spojit s na eh, tou původní situaci, tak abychom měli takové přechodné období, za, které budou moci, za kterého budou moci přechod, přežít všichni. Pan Lavie. Tyhle věci eh, lze zohlednit eh, v druhém pilíři a eh, programu rozvoje venkova. Jde o to, aby ta zemědělsko-ekologická opatření byla zachována, ta, která zohledňují specifiky regionů. A vy jste hovořil o erozi a o oblastech ohrožených požáry. Některé členské eh, státy budou moci i po roce 2013 eh, přijímat eh, konkrétní zemědělsko-ekologická opatření a vytvářet systémy podpory, která je nezbytná. A proto si myslíme, že flexibilita je velice užitečná. Je tedy umožní eh, členským státům používat instrumenty podle druhého pilíře. Takže tohle to všechno můžeme eh, zahrnout do té flexibility, kterou nabízíme členským státům k Rumunsku a Bulharsku. Během vyjednávání o přistoupení těchto zemí eh, byl dohodnut systém náběhu průběžného vyrovnání těch přímých plateb v roce 2008 při eh, zhodnocení stavu společné zemědělské politiky jsme řekli, že po roce 2013 eh, při reformě budeme k tomuto přihlížet, k té myšlence eh, vyrovnání plateb. A možná to ještě urychlíme. Takže tohle to bychom měli zohlednit. Musíme nalézt smysluplné řešení rozpočtově, tak abychom ten proces mohli urychlit. Děkuji, děkuji vám říká pan předseda. A další otázka, kterou zde máme, je od pana a od paní Kadenbach a je to číslo 36. Máte a na odpověď, pane komisaři? Paní Kadenbach, 36. Máte slovo. Komise si je vědoma toho, že uplatňování podmíněnosti členskými státy by mohlo být zlepšeno, tak jak eh, je to zdůrazněno ve zprávě eh, účetního dvora z roku 2008. Ovšem rád bych také zdůraznil, že analýza z účetního dvora eh, se opírala o dvouleté období po zavedení těch postupů zdravého, ekologicky zdravého farmaření a, a uplatňování eh, té eh, podmíněnosti eh, no, v těch prvních dvou letech bylo zaměřené na pomoc členským státům, tak aby byly splněny veškeré právní požadavky a pomoc komise tehdy obsahovala rozsáhlou korespondenci a debaty na různých fórech, které se týkaly těchto záležitostí. A také eh, zde byl řídící výbor v této oblasti a potom technické, oblasti, eh, technické debaty eh, se odehrávaly ve skupinách expertů. Byly zde také specializované semináře. Komise také od roku 2004 pravidelně vydává směrné dokumenty pro členské státy, které jim pomáhají přizpůsobit své vnitrostátní systémy. Komise sleduje právní e, závazky členských států na základě informací, které jí zasílají na základě auditu pořádaných e, komisí. A tento kontrolní proces e, ukazuje, e, že pokud je e, odhaleno nějaké riziko, tak samozřejmě členské státy upozorněny a jsou v současné době v běhu různá řízení v této věci. Řada iniciativ také umožnila zásadní zlepšení fungování systému podmíněnosti a, od, a to od zprávy eh, účetního dvora od roku 2007. A snad v této oblasti budou pokračovat, protože komise eh, věnuje pozornost řádnému fungování tohoto systému, který je eh, důležitou součástí společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Kalenbach má slovo. Ano, děkuji. Děkuji panu komisaři za opravdu velice podrobnou odpověď. Ještě mám jednou otázku týkající se um, té um, podmíněnosti biodiverzitou. E, rozumná politika vůči zemědělství a venkovu znamená, že to nemůže být pouze úkolem komisaře pro životní prostředí. Tady vést o světu. Tedy co vy konkrétně podnikněte, pane komisaři, abyste u těch, již se to týká, rovněž u, v politickém světě, ale i u spotřebitelů, u farmářů, zvyšoval vědomí nutnosti biodiverzity a všech ekosystémů eh, v oblasti služeb, abyste to posílil. Já ještě eh, požádám paní Megines, prosím, aby nyní promluvila. Děkuji, pane předsedající i pane komisaři. Pokud existují problémy se současným systémem podmíněnosti, jak budeme přistupovat k potenciálním budoucím problémům? Prohloubíme-li požadavky, které obsahuje dokument, když mluvíme o reformě eh, společné zemědělské politiky. Tady bych si ráda vyslechla vaše názory, pane komisaři. Ano, mohu. Já tady mohu konstatovat, že ano, jsou to spotřebitelé, daňoví poplatníci, nevládní organizace, jež jsou velice senzitivní v této otázce, jež se obracejí na zemědělce a upozorňuji na to. Já si myslím, že musíme zemědělskému sektoru poskytnout lepší možnost sdělovat, jak oni vyvíjejí snahu o to, aby eh, přicházeli z výrobky v zemědělské oblasti a jakým způsobem je uvádějí do oběhu, jakým způsobem budeme reformovat systém, kterým zemědělský sektor přispívá na trh, aby zároveň mohli farmáři sdělovat eh, informace nejen o tom, co vyrábějí, ale jak přispívají k biodiverzitě. Zejména bereme-li v úvahu různé systémy zemědělské výroby. Ano, eh, máme různé způsoby zemědělské výroby a to se bezprostředně pojí se systémem biodiverzity. A máme-li společnou zemědělskou politiku, tak musíme podporovat uh, synchronizovat různé způsoby výroby potravin a rovněž bezprostřední přímé vazby mezi farmářem a spotřebitelem. Takto bude moci každý zemědělec sdělit spotřebiteli více o svých výrobcích a rovněž o tom, jak dodržuje různé předpisy. Například provázání um, zemědělské výroby s Cestovním ruchem to je dobrý prostředek k tomu, aby se spotřebitel dozvěděl, co dělá ten či onen farmář nebo zemědělec, proto, aby zachoval správný charakter toho regionu, v němž působí, tedy já si myslím, můžeme-li posílit SZP v té oblasti tak, aby to bylo pro zemědělce proveditelné, reálné, aby to zároveň podpořilo jejich snahy, tak to bude ku prospěchu všem. A nyní odpověď na další otázku. Ehm, předpisy a normy týkající se životního prostředí a aktivity rolníků v oblasti řádné zprávy prostředků v oblasti zemědělství. To nesmíme vnímat, aniž bychom ignorovali celkovou sociální situaci. My jsme si to dali jako téma rozpravy 17. listopadu, protože nesmíme ztrácet ze zřetele celkovou společenskou situaci, hospodářskou situaci a zároveň environmentální otázky. Ty se musí přímo stát součástí uvažování v oblasti společné zemědělské politiky protože každý rolník musí být konkurenceschopný z hlediska hospodářství, ale zároveň i v oblasti životního prostředí. Jak on zachází s půdou a s vodou, ale zároveň musí uvažovat i v sociální oblasti například, jakým způsobem eh, budou zachována pracovní místa. Tady já si myslím, že bychom v SZP měli tuto otázku zúraznit a niž bychom oslabovali konkurenceschopnost v tomto odvětví. Jakmile budeme mít eh, dokument v té oblasti, já vás seznámím s konkrétními návrhy v té oblasti. Děkuji. Nyní přejdeme k poslední otázce na pana Čolosa. To je otázka číslo 37 pana Čuntice. Ehm, Záruční fond pro řecké zemědělce a rybáře pro malé podnikatele v tomto odvětví. Pane komisaři, jste-li připraven, tak prosím. Eh, Program eh, rozvoje venkona, venkova na rok 2007 až 2013 v eh, pomoci fondu by se měl zaměřovat také na, malým, na malé a podniky a na mikropodniky. Žádná změna programu která by se týkala úvěrového záručního fondu pro malé a velmi malé podniky pro zemědělce, zde nebyla přiložena. Je důležité zdůraznit, že v subsidiaritě je to členský stát, kdo může předkládat takovéto e, programy na základě konformity s celkovým programem pro rozvoj venkova. Máme zde program rok 2006, který umožňuje Eh, určitou spolupráci tohoto typu a na žádost členského státu lze revidovat patřičné texty. Na návrh členského státu se tímto pak zabývá komise a hodnotí takovou vhodnost situace. Co se týče Eh, situace v Řecku a rybolovu, tam komise navrhovala, aby vznikl nový finanční nástroj zaměřený na právě malé podniky v této oblasti v Řecku. Podle řeckých orgánů tento nástroj má být spravován ve finančním eh, režimu, který už byl stanoven, a to je temp MET, ten úvěrový záruční fond pro malé a velmi malé podniky pro zemědělce. A to tedy má být eh, s pomocí eh, programu pro eh, rybolov na rok 2007 až 2013. Evropská komise je pro vytvoření takovýchto nástrojů tak, abychom mohli mm, vytvořit klíčové nástroje operačního programu a přitom, abychom splňovali veškeré právní podmínky, jako články 3637 z nařízení z roku 2007. Co se týče rybolovu, tento nástroj pro rybolov bude moci být využíván a bude moci využívat až 37 milionů eur. Výbor, který hodnotí e, využívání fondu, se zabývá jednotlivými případy a v současné době přistupuje k hodnocení celé situace a také hodnotí správnost využití takovéhoto nástroje. Komise očekává, že tento finanční nástroj ve Fondu pro rybolov by mohl být využit do konce roku 2010. Děkuji. Pan Chuntis, děkuji vám, pane komisaři. Vaše odpověď eh, byla opravdu velice kompletní, ale ještě bych se rád doptal, zda tento návrh který byl z řecké strany velice konkrétní. Vy jste nás informoval o mnoha detailech a víme, že tedy eh, by tento nástroj měl fungovat roku 2010. Bude to záviset na tom, zda dotaz přijde včas od řecké vlády, aby tedy řecká vláda včas mohla využít tyto prostředky? Děkuji, pane komisaře, prosím stručně, pokud můžete. Ano, abych to ještě vyjasnil. Jsou tu tedy eh, dva aspekty. Jeden souvisí se zemědělstvím a malými podniky, mikropodniky a ten druhý souvisí s rybolovem. Takže na jedné straně zemědělství, na druhé rybolov. Já jsem uvedl, že řecké orgány ještě na tento nástroj pro malé a střední podniky pro zemědělství nežádali, ale žádali o takový nástroj v oblasti rybolovu. Takže v oblasti rybolovu, jak jsem řekl, v důsledku žádosti řecké vlády tento nástroj by mohl být připraven na konci roku 2010. Zatímco v oblasti zemědělství, vzhledem k tomu, že ještě tento návrh nebo tato žádost z řecké strany nevzešla, vám nemohu eh, poskytnout bližší detaily, ale eh, musím zde ještě ujasnit, že vláda, která se rozhodne, že požádá takovýmto způsobem nebo že bude žádat o změnu eh, programu pro rozvoj venkova, tak výbor, který se zabývá sledováním dané události, pak může rozhodnout. Ale zatím jsme takovou to žádost nedostali. Děkuji vám, pane komisaři, říká pan předsedající, a nyní zahájíme otázky. Eh, začneme tedy otázkou 40. Nevíme, eh, kam daleko se dostaneme, protože musíme končit ve 20.30, aby tlumočníci měli čas se najíst, než se vrátí. A chtěl bych tedy požádat paní Damanaky, pokud je připravená, aby přejala slovo. Thank you. Thank you, president. Děkuji. Evropská unie a její akvakultura je opravdu mm, tím, kdo je příkladem pro udržitelný rozvoj komise. I já musíme přiznat, že odvětví akvakultury si zaslouží, um, aby bylo lépe uznáváno. Proto komise přijala sdělení, jež se jmenuje budování udržitelné budoucnosti pro akvakulturu a tam jsou tři strategické cíle, již se mohou veřejné orgány ujmout. Za prvé, Eh, propagace tohoto odvětví, za druhé udržení jeho udržitelnosti a za třetí zlepšení zprávy v té oblasti. V tom sdělení hovoří komise o mnoha opatřeních, již se mohou ujmout veřejné orgány, ať už regionální, unijní nebo eh, státní eh, v tomto odvětví, aby byla situace zlepšena. Abychom podpořili udržitelný rozvoj celoevropské akvakultury, včetně produkci měkýšů a korýšů, tak se snažíme um, zavést dodržování um, předpisů v oblasti um, standardů uh, zvířat i u produktů akvakultury, zejména uh, korýšů, které jsou důležité z hlediska mezinárodního obchodu. Rovněž komise hovoří o ustanovení laboratoře eh, k nemocím mm, těchto eh, měkkýšů a korýšů a tam se mluví o prostředcích ze strany členských států a zároveň tam bude i vědecká podpora práci komise. Komise zároveň přísně monitoruje jakékoliv abnormální eh, příklady úmrtnosti, k níž docházelo za posledních pár let a sahá k opatřením, aby mohla eh, dostat situaci pod kontrolou, která může tuto umotnost způsobovat. A celkově se strategického hlediska v oblasti akvakultury by komise ráda připomněla o rozpravě, se konala na plenárním zasedání v červnu letošního roku na základě zprávy Gutu Leany a cení si podpory parlamentu eh, v snahách o udržitelnou akvakulturu a to, že by na ní mělo být kladen větší důraz. Myslíme si, že eh, by se to mělo podpořit rovněž pomocí prostředků společné politiky eh, v oblasti rybaření a že by to pod ním mělo spadat. Komise je přesvědčena, že si odvětví Eh, že odvětví musí být lépe organizováno, že mu v tom máme pomoc. Chceme zejména posílit eh, činnost organizací mezi výrobci, mezi odvětvovými eh, subjekty a rovněž zvýšit povědomí o hodnotě těchto výrobků a lepší přítomnost na trhu. Děkuji, pane Kelly. Máte slovo. Děkuji, paní komisařko, za takto podrobnou odpověď. Já bych v tom kontextu pouze uvedl, že v nedávném zkoumání v Irsku mnoho ryb, jež se k nám dostávalo, bylo nesprávně označených, pak lidé zjistili, že jedí jinou rybu. A já se chci zeptat, jestli toho komise vědoma a dá se s tím něco udělat alespoň z do hlediska, eh, kromě toho, že si budeme sami pěstovat lepší eh, politiku v oblasti akvakultury. Ještě otázka pana Galena. Pane předsedající, s potěšením konstatuji eh, na základě odpovědi paní Damanaky, že akvakultura se hraje zásadní úlohu v kontextu nové eh, politiky v oblasti rybolovu. Ale chtěl bych upozornit na to, že tam máme obrovské příležitosti k vytváření pracovních míst právě v akvakultuře, v rybaření, zejména eh, v těch oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost. Já jsem přesvědčen, že tady kon komise se může silněji ujmout svého poselství, že může komunikovat své názory členským státům a možná i přijít s určitými návrhy. Samozřejmě nesmíme jít na kompromis v otázce kvality potravin, ale snad by se dalo zařídit, aby tam byl vždy jeden orgán v každé zemi, než aby docházelo k neustálému zdvojování pravomoci. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla s panem Gallagherem zde vyjádřit souhlas, že tady jsou obrovské příležitosti v tomto odvětví a samozřejmě můžeme vést eh, státy k vytvoření vytváření pracovních míst. A já opravdu počítám s tím v naší reformě společné rybářské politiky eh, týkající se akvakultury. A rovněž chceme i mít eh, oddělenou rozpočtovou položku, to je to nejdůležitější. A chci rovněž informovat pana Kelly. Samozřejmě jsme si vědomi toho problému a souhlasím s ním v tom, že si ještě musí mnoho vykonat v oblasti sledovatelnosti výrobku. Proto máme i kapitolu týkající se označování v rámci reformy eh, společné rybářské politiky a komise spolupracuje, aby zajistila rovné příležitosti různých výrobců rybích výrobků a e, aby rovněž zároveň měli i stejné povinnosti v oblasti dovozu. Děkuji. Now we come to... Nyní přejdeme k otázce 41 Cukala se jedná se o využívání Evropského rybářského fondu. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Paní komisařko, eh, děkuji panu Cukalasovi za eh, tuto otázku. Je pro nás opravdu velice důležitá. Velice jasně a otevřeně chci prohlásit, že implementace eh, a využívání zdrojů Evropského rybářského fondu dosud nedosáhlo patřičné rychlosti. Ještě nejsme spokojeni certifikované eh, dočasné eh, příjmy se dostávají zatím pětiprocentní eh, procentě množství celého objemu prostředků, které zde máme. V rámci výročních zpráv jsme viděli o členských států, že do konce roku 2009 18,5 celkových prostředků bylo bylo eh, věnováno na konkrétní eh, projekty, což je tedy poněkud povzbudivé. Navíc eh, tato čísla se netýkají jen osy 1, ale i dalších os. Jen osa 4, udržitelný rozvoj pro rybolov, bohužel zaostává v důsledku dlouhých implementačních procesů, které jsou nezbytné pro to, abychom ustanovili partnerství. Ehm, v této situaci tedy vidíme, že zaprvé bylo pozdě přijímáno regulace o EFF, pak pozdě byly přijímány operační programy. Operační programy byly někdy eh, přijímány až v druhé polovici roku 2008. Třetí problém eh, v řízení a eh, kontrole tohoto programu je plnění podmínek pro žádost pro mm, komisi a navíc dopad krize na mm, rybolovní sektor. Ohledně implementace ještě příliš záhy na to, abychom prohlásili, zda FF dosáhl e, svého cíle. Více informací budeme mít k dispozici až při e, střednědobé e, kontrole v roce 2011. A také je třeba zdůraznit, že osvědčené praxe mají být e, vyměňovány, ale je to velice obtížné, protože jednotlivé členské státy mají různé částky k dispozici a byly také alokovány různými způsoby, což má samozřejmě dopad na jejich schopnost absorpce těchto finančních prostředků. Například v OSE 1 tam je zapotřebí eh, provést eh, velké změny ve flotilách rybolovných. Tam je to snadnější než v jiných osách. Tedy. Za belgického předsednictví v září tohoto roku eh, jsme se snažili řešit tedy především přístup ke kapitálu a komise navrhla určité technologické mm, prostředky, a zjednodušení určitých postupů e, při e, žádostech. Předpokládáme tedy, že tyto možnosti budou využity tak, aby se zlepšila absorpce. Operační program na rok 2007 až 2013, ta jeho aplikace je tedy spožděn. Já jsem opravdu e, smutná z toho, že to musím říct, ale je to tak 15. září 2010. Musíme říci, že platby dosáhly jen 5 milionů 600 tisíc eur. To, to je částka dvouprocentní z celkové alokace eh, prostředků eh, do tohoto Evropského rybářského fondu. To je opravdu velice málo. To je způsobeno především problémy eh, při pozdním nastavování kontrolních řídicích systémů a pozdním ehm, uplatňování klíčových opatření také finanční krize přispěla k tomuto spoždění, zejména u eh, opatření, které se týkají OSI 2. Komise v současné době připravuje výroční zprávu pro EFF za rok 2009 a e, tímto získáme tedy více informací ohledně um, uplatňování těchto pravidel a spravíme Evropský parlament o výsledcích. Nyní může pan Cukalas a pan Kelly hm, předložit dodatečné otázky. Pane Cukalasi, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní komisařko, za tuto velice přesnou odpověď a já chci využít této příležitosti vzhledem k tomu, že jste hovořila o obecné hospodářské situaci, která je obtížná a hovořila jste také o tom, že ne zcela mm, se aplikuje, tedy uplatňuje mm, Evropský rybářský fond. Mm, chtěl jsem vědět, Zda se očekává, že některé nástroje pro rybolov budou zcela zakázány, nebo e, zda budou nějak e, refundováni ti e, eh, podnikatele, tedy v rybolovu, kteří nebudou moci využít určité nástroje a kteří v tom budou mít, e, které tímto budou mít způsobené ztráty. A chci se zeptat také na nařízení, která se týkají Evropského rybářského fondu. Děkuji, pan Kelly. Thank you again. Děkuji. Paní komisařko, v té otázce se vás ptali na to, které členské státy eh, jsou vzorové a já bych se eh, chtěl zeptat, které naopak jsou ostrašujícím příkladem. Můžete-li nám to eh, říci a můžete-li nám říci, čím se liší nebo z jakých důvodů jsou některé špatné, některé dobré? Ještě eh, paní eh, komisařko, eh, než začnete hovořit, tak řeknu, že toto bude kolegové poslední odpověď, protože už se blížíme k půl. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Odpovím panu Kalimu. Obecně země, které mají lepší systém pro kontrolu dodržování předpisů, a, a které mají všechny instrumenty k dispozici, mohou snadněji ty prostředky využívat. Obecně bych řekla, že země z jihu kolem Středozemního moře mají větší problémy. A velice konkrétně musím odpovědět panu Cukalasovi, že Řecko má zvláštní problém. Takže musíme si být eh, velice jistí tím, že je třeba každému pomoci eh, lépe vstřebávat ty prostředky. Proto se budeme snažit eh, pravidla na používání prostředku zjednodušit a proto máme v rámci reformy rybářské politiky plán pravidla zjednodušit náležitým způsobem. Pokud jde o úpravu toho nařízení, na kterou se tam pan Klas, tak my jsme se rozhodli, že je třeba uplatit to nařízení o středozemním moři. Od 1. června musíme implementovat právě toto nařízení a neexistuje cesta zpět. Protože kdybychom eh, to nařízení upravili, tak bychom um, potřebovali další dva, tři roky bez jakéhokoliv kontrolního systému. Takže my to nařízení budeme uplatňovat a já už spolupracuji s e, řeckými úřady. Vysvětlila jsem jim, že musí naplňovat e, toto nařízení bez jakéhokoliv dalšího odkladu. To samozřejmě znamená, že veškerá ustanovení, která se týkají zvláštních eh, zařízení, eh, které je velice eh, ekologicky zátěžové, musí splňovat příslušná ustanovení. A znamená to také, že ehm, my z našeho fondu využijeme okrajové prostředky na to, abychom mohli jim poskytnout kompenzaci. To se týká traulerů, týká se to těch sítí s návazci a dalších technických prostředků. My se opravdu vynasnažíme eh, využít veškerých našich finančních rezerv eh, tak, aby oni si mohli nakoupit lepší rybářské náčení a eh, zlepšit jeho selektivitu. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám také mnohokrát děkuji, paní komisařko. Děkuji vám všem. Tím jsme se dostali na konec otázek a nezodpovědné otázky budou zodpovězeny písemně. A tímto končím uh, otázky na komisi. A přerušuji zasedání do 9 hodin.